prohlášení komise, které se týká rozhodnutí přijaté komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmu právnických osob. A nejprve dám slovo panu komisaři Moskovičimu, aby se ujal slova a zahájil tak rozpravu. Euh, euh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Já jsem se zavázal před určitou dobou v průběhu předchozí naší rozpravy, abych, že vám přinesu konkrétní odpovědi, které se týkají této obrovské výzvy daňových Eh, úniku v této oblasti. Mm, rozprava, která proběhla minulý týden, v podstatě mi umožnila přijít s určitými odpověďmi v této oblasti a zároveň takové ty hlavní směry, dva, hlavní směry, které se týkají těch dvou balíčků z března a června, tak abychom reagovali opravdu velice rychle, pokud jde o tuto záležitost, to znamená zdaňování podniků. Já bych rád poděkovala za důležitou roli Evropského parlamentu, za podporu, kterou jste projevili Evropské komisi v tomto boji za transparentnější, spravedlivější, efektivnější zdaňování, nejenom pokud jde o obsah, ale i pokud jde o politicky určitý impuls této oblasti. My bychom nemohli pokročit této oblasti bez vaší podpory. Evropský parlament, Evropská komise skutečně velice často v této oblasti jsou zajedno, to znamená za konkrétní opatření, která by měla bojovat proti nekalé Eh, konkurenci v této oblasti, posílení transparentnosti, to je náš společný cíl. Samozřejmě různá opatření, které jsme viděli v různých zprávách předkládaných Evropským parlamentem, eh, výborem Econ, tak toto všechno jde tímto směrem. Samozřejmě, že nás nepřekvapí, že mnoho opatření v tomto balíčku, které uvidíte, jak sami uvidíte, eh, představuje součást doporučení vašeho Evropského parlamentu. Právě proto jsem nesmírně potěšen, že před vámi mohu úvahu vystoupit dneska eh, ohledně tohoto konkrétního balíčku. My samozřejmě chceme reformovat tuto oblast. Proč? Protože vlastně je, je zde taková šokující realita. Některé podniky v současné době vlastně neplatí eh, téměř vůbec daně nebo platí pouze část svých daní a to samozřejmě je něco neakceptovatelné pro naše občany i pro nás. To znamená, tato strategie vychýbání se daňové provinnosti, oni tam, povinnosti, oni tam vlastně využívají z národních systémů, evropského systému, který v podstatě vlastně v rámci eh, této globální ekonomiky, tento systém je nesmírně komplikovaný, čili pokud bychom chtěli bojovat proti tomuto nešvaru, tento balíček vlastně je založen na čtyřech pilířích. Jednak to bude efektivní zdaňování, účinné zdaňování, neteoretické zdaňování, to je jednoduchá záležitost. To naše podniky prostě musí platit jejich daně tam, kde generují zisky. A dále kvalitativní eh, krok v této oblasti. Dále je to hospodářská soutěž v této oblasti, která musí být spravedlivá. A dále je to i určitý vztah na mm, interní i externí dimenze celé této oblasti, kterou musíme vzít v potaz. Já se budu věnovat těmto čtyřem pilířím postupně. To znamená, to zdaňování efektivního charakteru. Iniciativa z minulého týdne nám umožní garantovat právě toto efektivní zdaňování podniků účinné zdaňování. Co to znamená? Znamená to, to znamená určité propojení zdaňování na jedné straně a místo, kde dochází k vytváření zisku. A právě proto jsme využili vaši podporu v této oblasti. Máme zde jednu směrnici a jedno doporučení. Vytvořili jsme takový návrh směrnice, kterou bych mohl nazvat E, směrnice boji proti daňovým únikům. Jsou to vlastně tyto iniciativy, které by nám mohly, které by umožnily to, aby podniky nemohly transferovat vlastně e, e, tyto své zisky do jiných poboček, aby neumožnili, aby neumožní vyhýbání se například placení nebo vytváření určitých hybridních subjektů bojovat proti určitým praktikám některých podniků, které například mm, přenášejí své aktivity mezi jednotlivými eh, státy, aby se vyhly daňové povinnosti. Čili toto všechno je v souladu s doporučeními, které představil výbor Econ a Tax. To znamená, že my skutečně jsme založili tyto naše návrhy na vašich doporučeních. Tato, tento návrh směrnice by měl bojovat proti veškerým veškerým nekalým praktikám v této oblasti. Víme, že některé podniky využívají takové umělé různé struktury, které umožní takové výhodnější zdaňování na základě různých dohod mezi jednotlivými členskými státy nebo třetími státy. A my v podstatě chceme, aby zde došlo k, k boji proti takovému Eh, proti takovému bolení si toho, kde budete zdaňováni. A dále je to transparentnost a to je součást eh, mých priorit v rámci tohoto našeho mandátu. Chceme připravit směrnici, která by umožňovala vykazování podle jednotlivých zemí. My chceme, aby došlo k skutečné revoluci v oblasti transparentnosti zdaňování na evropské úrovni. Opatření, která zde prezentují. by měly umožnit jasné informace ohledně jednotlivých podniků a jejich vyměňování těchto informací s členskými státy. Tato, tento návrh směrnice by mohlo umožnit i realizaci doporučení OECD, to znamená vykazováni podle jednotlivých zemí. Jednotlivé zprávy by mohly bojovat proti neregulárním transferům, zisku jednotlivých podniků. Čili to, co vám navrhujeme, je, abyste byli standardy, které aplikovány standardy, které navrhuje OECD. Toto by byla první etapa. Jsem si vědom toho, že vy, někteří z vás chtějí jít ještě dál, pokud jde o transparentnost, vykazování podle jednotlivých zemí. To znamená skutečně, aby došlo k zveřejnění těchto informací. To je skutečně nesmírně jednoduchá záležitost. Vy všichni víte, a já si přeji, několikrát jsem to zdůraznil i u vás v Evropském parlamentu, dělám vše proto již dlouho, abyste nedošlo k nějakému dvojímu eh, dvojí interpretace. Já skutečně chci, aby toto vykazování bylo veřejné. Samozřejmě, že to musí odpovídat určitým parametrům, my předložíme určité návrhy v tomto ohledu. Jaký je, jaká je ta hlavní problematika ten nejlepší přístup v této oblasti. My jsme vedli veřejné konzultace, analýzu dopadu v tomto ohledu. Jsou zde nějaké problémy, pokud jde o toto zveřejňování, které vy si přejete, my si to přejeme na komisi někteří velice jasně vystoupili v tomto, zda by to mohlo mít nějaký dopad na investice nebo na konkurenci našich podniků. Pokud skutečně je zde určitý rozpor, tak asi budeme muset trochu počkat. Pokud ne, tak bychom měli rázně pokročit této oblasti. To znamená podívat se, jaký to má dopad. Vy víte, co já si osobně přeji. Musíme reagovat velice jasně, pragmaticky a ne pouze nějak ideologicky. To znamená transparentnost a konkurenceschopnost, to jsou dvě záležitosti, které musíme sledovat společně. Dál, dále je to hospodářská soutěž v této oblasti, která by měla být spravedlivá a rovná v rámci našich podniků na vnitřním trhu. Je to samozřejmě hospodářská soutěž mezi jednotlivými subjekty, aktéry v této oblasti a mezi jednotlivými členskými státy. K čemu dochází na úrovni podniků? Je zde nerovné zatížení malých a středních podniků a nadnárodních podniků protože když hovoříme o některých podnicích, a nyní budu konkrétní, nadnárodní společnosti mají různé možnosti agresivního plánování daňového. Já netvrdím, že to dělají všechny tyto podniky. Samozřejmě, že ne. Samozřejmě záleží na tom, jaké mají možnosti, způsoby a tak dále, jejich aktivit. Ovšem, malé a středně velké podniky, pro naší evropské ekonomiky, jsou znevýhodňovány. To znamená, že je zde opravdu obrovská, obrovské zkreslení této konkurence mezi společnostmi, které skutečně platí daň. Například zatížení malých a středně velkých podniků je na úrovni 30 o 30 větší než u nadnárodních společností. To je přece neakceptovatelná situace, která nemůže pokračovat nadále. Opatření komise budou teda zacílená a právě to znamená, že bychom měli především si vzít na mužku nadnárodní společnosti, které v tom které neplatí dostatečné daně. Měli bychom samozřejmě i chránit daňovou základnu jednotlivých členských států. Toto je velice důležité. Některé členské státy již bojují, přijali opatření proti daňovým únikům, aby bojovali proti negativním dopadu. V tomto ohledu některé jiné státy zatím ještě nereagovaly. Možná to není až tak urgentní pro některé státy. Ovšem samozřejmě to vytváří nespravedlnou situaci. Na jedné straně zneužívání, samozřejmě v jedné jedné zemi využívá se to, využívají se například eh, mm, různé dostatečné zákony v jiných členských státech a tento balíček by právě měl umožnit rovné postavení všech členských států v tomto ohledu v celé Evropské unie. A ten poslední pilíř externí strategie Evropské unie v tomto ohledu. Naše iniciativa chce přijít s globální reakcí na tento globální problém. Musíme upřímně říci, že potřebujeme společný přístup na evropské úrovni, pokud jde o externí záležitosti, pokud jde o jednotlivá, eh, plus teda ta opatření na úrovni členských států. Tato nová strategie by měla zároveň bojovat i proti oslabování daňové základny. Měla by posílit spolupráci s mezinárodními partnery, především se třetími státy, které zatím nespolupracují, což představuje obrovské riziko pro eh, náš vnitřní trh. My budeme spolupracovat s těmito partnery, abychom podporovali mm, dobré řízení a zprávu v oblasti daňové na mezinárodní úrovni i prostřednictvím OECD a jiných organizací. Samozřejmě, že nebudeme zavírat oči před státy, které nadále neplní své povinnosti v toto ohledu. Tento balíček je silným balíčkem, přichází se solidními, koherentními opatřeními. Naše nová evropská strategie navrhuje vytvoření evropského seznamu například. Zdůrazňuji, bude to evropský seznam třetích zemí, které nespolupracují v tomto ohledu. Je to tak iniciativa, v podstatě vlastně bude to takový best of, mm, pokud jde o tento mezinárodní seznam Některé například, ano, zálež, jsou tam určitá kritéria, pokud jde o země, které spolupracují, které nespolupracují. To zatím bohužel sice nebylo úplně na mezinárodní úrovni úplně úspěšným prvkem, ovšem pomohlo to nakopnout rozpravu některé země, které již byly eh, na tomto seznamu již začali například lépe spolupracovat, zkvalitňují aktivity v této oblasti. Ovšem tento evropský seznam přesně na základě návrhu Evropského parlamentu bude zahrnovat objektivní eh, kritéria, na kterých eh, se dohodnou členské státy. Dojde sam, samozřejmě k mm, tomu, že by se měla zvýšit transparentnost této oblasti, že by mělo dojít ke spravedlivé soutěži v této oblasti. Dále je to samozřejmě ta externí strategie. Toto jsou čtyři pilíře naší strategie a úplně na závěr taková technická záležitost, to je často i politická vlastně záležitost, čili jak bude probíhat implementace. Celý tento balíček by měl, měl umožnit implementaci eh, i toho, co doporučuje OECD. Potřebujeme samozřejmě bojovat proti nerovnému přístupu mezi členskými státy. Ne všechny členské státy jsou členy OECD. Musíme samozřejmě vzít potaz i specifika našeho vnitřního trhu, tak aby nedošlo k nějaké částečné aplikaci těchto pravidel v této oblasti zdaňování podniků. Samozřejmě chceme mít spíše společný přístup Některé konkrétní iniciativy dokonce jdou ještě dál než doporučení, pokud jde o společný konsolidovaný základ daně podniků, protože je to vlastně mm, i výsledkem rozpravy, která již probíhala na půdě parlamentu, na půdě rady. Jsme unii, která chce mm, samozřejmě mm, ještě větší integraci, než to navrhuje OECD. A dále je to určitá atraktivita celé evropské ekonomiky, která je sáce. Rád bych vás ujistil o tom, že iniciativa, kterou navrhujeme, není proti tomu. Naopak, transparentnost a hospodářská soutěž jdou ruku v ruce, podle mého názoru. To, co zde navrhujeme, by mělo zabojit, takové, eh, za, eh, zabránit roztříštění v této oblasti, roztříštění vnitřního trhu, co podkopává například naše podniky. Bylo by to Evrop, zdaňování, které by bylo ve prospěch našich podniků, které hrají v souladu s pravidly a ne kteří si hrají s pravidly. Čili toto je právě, ty, toto jsou podniky, které bychom měli podporovat. A úplně na závěr to, co očekáváme, vy i my v roce 2016, čili je to ten balíček boje proti daňovým únikům, je to globální balíček, takový skutečně jeden z nejambicioznějších, které Evropská komise kdy předložila a který se zabýval váš parlament. Ovšem to je pouze první krůček celé této iniciativy, kterou vám předložím v následujících měsících. Čeká nás ještě další obrovská důležitá záležitost v roce 2016 v podstatě nás čeká i záležitost ohledně CCCTB, to znamená celá ta záležitost eh, společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob, jde o globální přístup, optimální přístup eh, důležitý pro naše hospodářství. Protože skutečně eh, rád bych vám řekl, že my na straně komise budeme tvrdě pracovat na tomto návrhu. Bude to takový etapový přístup, takový ten unblock přístup radu nepřesvědčil. V daňových záležitostech eh, samozřejmě se musíme dívat na to, co si přejeme a to, co je možné zrealizovat. To, co je možné, dámy a pánové, ano, to není jenom to, co si myslíme my, ale zároveň co si myslí členské státy. V této oblasti potřebujeme jednomyslnost. Ano, samozřejmě. A právě takto jsou naše instituce mm, etablovány a musíme to respektovat. Čili krůček po krůčku, v tomto balíčku, o kterém dneska hovoříme, se komise zavazuje bojovat proti daňovým únikům, vyhýbání se daňové povinnosti. A já skutečně doufám opravdu ehm, a rád bych řekl velice otevřeně jasně, že musíme bojovat proti této ekonomické neúčinnosti, která vede k sociální nespravedlnosti, protože ti, kteří postupují řádně v tomto mm, směru a naši daňoví poplatníci prostě nesmí na svých bedrech nést náklady spojené s mm, tímto nekalým postupem je potřebujeme eh, to pro náš růst, pro pracovní místa, pro eh, školy, pro veřejnou dopravu, pro zdravotnictví, pro naši ekonomiku. Dlužíme to našim lidem, musíme zde mít více transparentnosti, pokud jde o zdaňování na mezinárodní i evropské úrovni, více spravedlnosti v, tomto, eh, v této oblasti. Část, pravi, část návrhů z roku 2015 již jde tímto směrem, například směrnice ohledně daňových rozhodnutí rozhodnutí, automatická výměna informací. Váš parlament k tomu značným dílem přispěl. A tento balíček vlastně bude dalším důležitým krokem na této cestě, která je náročná, ovšem nezbytná. A já si ze srdce přeji, aby parlament i Evropská komise společně v následujících měsících pracovali na této oblasti, abychom získali a vytvořili systém, který bude spravedlnější, aby tento systém se konečně stal realitou. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a nyní zahajuji rozpravu slovo První pan Lamas. Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři. Dovolte, abych vám poděkoval za obsah a i časový harmonogram balíčku, který se nám prezentoval a který do velké míry převzal doporučení našeho parlamentu z konce lonského roku. Zároveň mě těší kvalita spolupráce mezi našimi dvěma institucemi. Je mi opravdu líto, že stále není zastoupeno nizozemské předsednictví, které nám mohlo něco sdělit o následcích eh, nebo o různých dopadech eh, vyplývajících z těch posledních šesti měsíců. Parlament hrál svou roli v této oblasti, rozšířil tuto rozpravu i na úroveň národních parlamentů, to znamená celé 28 Evropské unie a zároveň i parlamenty zemí OECD. V květnu se budeme opětovně věnovat této problematice pod tlakem eh, veřejnosti po skandálu LuxLeaks je důležité, aby došlo eh, skutečně k určité změně filozofie eh, aféra Google, to bylo opravdu něco komického, můžeme říci, členské státy v podstatě tajně mezi sebou bojovaly, byla zde tato nekalá konkurence nadnárodních společností a tak dále a najednou Eh, skutečně chceme, aby alespoň eh, jsme velice urgentně reagovali na tuto problematiku, především pokud jde o tu druhou část, to znamená harmonizace základu, daňového základu podniků v rámci Evropské unie. A pokud jde o zveřejňování výsledků podniků podle jednotlivých zemí, součástí změny této filozofie by mělo být i to, že některé podniky vlastně budou zveřejňovat tyto eh, výsledky a jiné podniky budou muset následovat eh, tento krok. Naše eh, naše, naše obě dvě naše instituce si myslím, že by měly podporovat to postupy a měli bychom se těšit z této změny. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dáváme slovo za SAD paní Ferriere, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Začnu tím, že bych chtěla poblahopřát komisi za to, že splnila svůj slib, za to, že předložila návrh, který je ambiciózní, za to, že jde cestou, která je skutečně historickou změnou v tom, jak tedy Evropská unie se postavila k problému eh, zdanění přímého. A komise skutečně sehrála vůči úlohu, zareagovala na veřejný tlak, který tento parlament jí zprostředkoval pro, pro to, aby daně nebyly faktorem nespravedlnosti a nekoherentnosti v rámci vnitřního trhu, kde máme tolik věcí harmonizovaných kde se vzájemně kontrolujeme a Týká se to tedy také rozpočtů, které tak kontrolujeme, ale rozpočty nejsou jenom výdaje, které kontroluje, jsou to také příjmy. Proto děkuji Evropě, že tedy zareagovala mm, ze strany Evropy i na iniciativu OECD, ale Evropa by neměla jít pouze za OECD, ne, měla by se stát vlastně vůči silou v boji proti daňovým únikům. Proto tedy vítám návrh. Ta cesta tady je popsaná. Tu už jsme popsali v naší zprávě taxe. A já děkuji eh, komisi za to, jak tomu přistoupila. Máme tady ještě jisté elementy, které se týkají daňových rájů. Tady bychom byli rádi, kdyby ty návrhy byly silnější, ale chápeme, že momentálně ještě není možné něco takového žádat. Ráda bych také podtrhla, že tento parlament očekává, a také to má ve své zprávě výboru tak se, že tento parlament očekává, že rada také si vezme za svou tuto změněnou filozofii evropské politiky. Je důležité, aby se věci zkontrolizovaly. Je důležité, aby jsme tady měli skutečně to vykazování výsledků za každou jednotlivou zemi, aby ty věci, ty informace byly zveřejňovány. A tady bohužel eh, litujeme a je nám zvláštní, že tady chybí nyní zástupce nizozemského předsednictví, protože jak je to ve zprávě výboru, tak se členské státy sehrávají zásadní roli v rámci toho, že usnadňují daňové úniky a skutečně eh, jak je důležité, aby tedy lépe spolupracovali na evropské úrovni v, v tom cíli, tedy skoncovat s takovými to praktikami. Děkuji paní Ferejre, Ferejře a za skupinu ECR paní Lunes. Odmlouvám se, ale nyní jde o to, aby vystoupili řečníci za jednotlivé frakce a postup modré karty zahájíme i hned té, co se tedy vyjádří řečníci za jednotlivé frakce. Pan Lunes, děkuji, děkuji. Pan komisaři, děkuji pane předsedo, musím říct si otevřeně, sdělení komise není dobré. Jde tam, hovoří se stále o více daních, o tom lépe je vybírat, ale nehovoří se o tom, jak snížit daně a lépe využívat prostředky finanční, které zdaní plynou, protože podniky ti zajišťují to, že lidé mají práci, že se mají dobře, není to stát. Musíme zajistit samozřejmě to, aby k únikům nedocházelo, ale to učiníme tak, že se rozhodneme pro větší transparentnost, ale také proto, že budeme dělí v třech aspektech. Za prvé, i malé členské státy musí zůstat konkurenceschopné, musí tedy snížit daně a proto potřebujeme zdravou daňovou soutěž mezi členskými státy. Proto by byl špatný, by bylo, byla to špatná cesta, pokud bychom harmonizovali daně celoevropsky a dále. Druhý aspekt. Nesmíme se uzavírat před mezinárodním kontextem, pokud komise chce zavádět další a další povinnosti nad rámec toho, co bylo mezinárodně dohodnuto, no tak je to vlastně střela do vlastní branky. A dále třetí aspekt, eh, Spoleháme na to, že komise dodrží své slovo a že nepřijde s nějakou další zátěží pro malé střední podniky, tak to je to napsáno v textu komise a my předpokládáme, že to bude takto je zrealizováno, neboť to je jediná možnost toho, jak zajistit to, že budeme platit méně daní a že každý bude své daně platit řádně. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za frakci ALDE má slovo pan Tojire na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. Návrh Evropské komise na dvě směrnice je velký milník při vytváření spravedlivé daňové soutěže v Evropě a to byla ta kvitesence, ten závěr, ke kterému jsme dospěli my na výboru taxe a který máme ve zprávě, která byla velkou většinou přijata zde na plénu. Tedy nejdříve blahopřeji panu komisaři Moskovisimu za jeho návrhy, které zohledňují také doporučení OECD a přetavují ho v závazný legislativní rámec. Z hlediska naší politické skupiny je zásadní to, že těch 28 národních daňových režimů nemůže jako doposud vytvářet určité, určitá vrátka, kterou potom využívají nadnárodní koncerny pro proto, aby unikali daňové podněvnosti a snižovali svou daňovou zátěž asi na nulu. Máme tady například informace o tom, že v roce 2014 šest největších šest největších eh, britských podniků vůbec neplatili daně z příjmu právnických osob. Bry, Británii, protože mají i přesto, že měli obrovské zisky, no tak to ukazuje rozměr celého problému. A máme k dispozici také jasné informace o tom, že malé a střední podniky, které nejsou schopny využívat takovéto modely vyhýbání se daních, jsou vystaveny skutečnému eh, negativnímu dopadu. Ten efekt se odhaduje na 20 až 25 tedy takto ztrácí. Nám jde tedy o to, abychom tady měli skutečně spravedlivou soutěž. V rámci naší návštěvy do Švýcarska jsme viděli, jak může být takováto soutěž zorganizována. Za prvé automatická výměna informací, ale také společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, který ovšem v tomto návrhu postrádáme a proto se ptám, kdy s ním můžeme počítat. A nyní přichází útok z USA, vláda USA chce vytvářet nátlak, protože má pocit, že její koncerny jsou znevýhodněny. My od vás, pane komisaři, tedy očekáváme, abyste se k tomu zde na tomto místě vyjádřil cíl, neboť očekávám, že i USA se musí pohnout tak, abychom společně my, USA a Evropané, přispěli k celosvětově lepšímu rámci, který budoucně zabrání agresivním daňovým praktikám. Děkuji, děkuji a zajme ve jméne skupiny GUE Pande má si za minutu a třicet. Pane Pane Moskoviši, máme tady skvělý výsledek v rámci mm, Ajovy a volby prezidenta, který se kandidáta, který se prosadil, ale já chci říci, že my tady máme starosti v tom, že lidé vidí, že velké koncerny platí čím dál tím méně daní, ale Junckerova komise nic nedělá, dělá v podstatě to též, chová se stejným způsobem, to už je třetí dělý balíček, takže LuxLeaks se klidně mohou opakovat. I nadále koncerny mohou 30% svých zisků přesouvat do zemí, kde jsou velice nízké daně, tím vlastně jsou přesně na hranici toho, co OECD pocituje jako nějakým způsobem přípustné. Pak daňové ráje a jejich využívání. Máme tady daně, která je které jsou o 60% nižší, než vlastně ten eh, daňová sazba v té zemi, takže u Irsku máme třeba danou sazbu běžnou 12,5%, ale ta skutečná sazba, kterou pak zaplatí, jsou 5%. Takže tady musím říct, že každá sekretářka zaplatí větší daně než Google a jemu podobní. Ale vy děláte, že, nebo vytváříte dojem, že daňové eh, oázy v Evropské unii neexistují, žádný černý seznam není, takže Evropská unie si může nárokovat vůči roli v rámci bojování proti agresivním daním praktikám, ale myslím si, že takovou politiku si Evropský daňový podělník již nemůže dovolit. Paní Jolie, prosím, má slovo na 1,5 minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, návrhy které zde předkládáte, jsou další etapou, pokud je o boj proti daňovým únikům velkých podniků v Evropě. <clears throat> Jsem ráda, že došlo k tomuto návrhu, který umožní alespoň jednou zdaňovat zisky delokalizovány mimo Evropskou unii. Ovšem, když se podíváme na tento text podrobně, tak to ještě není úplně kompletní. Členské státy bohužel neukončí tento nešvár. Evropský parlament se snaží přemožně posílit tento text. Nechci samozřejmě nic minimalizovat, ovšem myslím si, že pokud nepokročíme rychle v této oblasti, tak samozřejmě ta největší zodpovědnost bude pořád na bedrech členských států, které bohužel vedou destruktivní eh, hospodářskou soutěž v této oblasti. Jsou zde opravdu například 3 eh, procent konkrétní eh, zdaňování po dobu 17 let, které navrhuje Osborne pro Google, to v podstatě vlastně pouze eh, podporuje tuto dynamiku eh, nekalé konkurence v Evropě. Pane Moskovici, možná bychom skutečně měli nyní posílit roli Evropského parlamentu, občanských různých společností a združení, tak aby v následujících měsících ten návrh, se kterým přicházíte, byl ještě zkompletován, abychom se měli nová pravidla, která umožní respektování těchto podmínek ve vš- v celé 28. Musíme podporovat zveřejňování, vykazování po jednot- podle jednotlivých zemí. Musíme bojovat proti daňové nespravedlnosti. To samozřejmě neprobíhá pouze v nějakých kuloárech na úrovni ministrů financí, protože bohužel zde vidíme, že se rozšiřuje tento nekalý fenomén, protože bohužel častokrát je zde i obrovský tlak lobbystů ze strany velkých podniků. Děkujeme. A nyní za EFDD dvě a půl minuty, pane Kerr. Existuje důvod, proč národní státy by měly rozhodovat o svých daních a ne Evropská unie. Různorodost kultur na evropském kontinentu znamená, že každá země je specifická. Ku příkladu, francouzi mají víno, Němci průmysl, Španělé turistika. To není jenom kliše, Každá ta kultura musí být schopna reflektovat eh, svá pozitiva ve svém daňovém systému. Daně musí eh, řešit každá země multilaterálně, ne přes EU, protože pro EU řešení každého problému spočívá v harmonizaci. Soutěž mezi státy na, v oblasti daní je také povzbudí eh, k nákladově efektivnějšímu postupu. Eh, Google eh, mohl zaplatit eh, tedy co nejnižší daně, jaké mohl najít. Evropské řešení není zabránit mezerám, ale honit poctivé podnikatele a tím vlastně podniky utíkají z Evropy a tím mizí tisícovky pracovních míst. Podívejme se na to, co se děje s DPH. Podle evropského práva členské státy musí komisi žádat o povolení, aby snížili DPH, ale mohou tuto daň eh, svobodně zvyšovat. Podívejme se na eh, zelený díl. Máme tady různé, eh, různá opatření <clears throat> na snižování poplatků za energie a co udělala Evropská unie. Tento takzvaný Green Deal se dostal před Evropský soudní dvůr a e, řeší tu otázku nevolení soudci. To, co dělá Evropská unie, e, přispívá k mizení pracovních míst kdokoliv, kdo si myslí, že e, daňová úprava bude v Evropské unii na bezpečné místě, se asi, místě se asi zbláznil a brzy jistě přijde o místo. Děkuji. Nyní paní Kapl dvě minuty na, za NF. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Moskovisi. Mateřský koncert Google Alphabet je aktuálně tržní kapitalizací 550 miliard dolarů nejcennějším podnikem na celém světě. Zároveň je podezříván tento podnik italskými orgány, že v roce 2009 až 2013 zpronevěřil eh, daně ve výše 22 milionů euro a Podobně to máme v britské vládě, kde Google musel doplatit 170 milionů eur na daních. Takže využívá modely šetření daní, Google to je jasné a díky aféře LuftLeaks si toho nyní všimla veřejnost. Ano, zvláštní výbor tak se vypracoval zprávu, a podle této zprávy 190 miliard eur denně každý rok se ztrácí pomocí eh, vyhýbání se daním a podobných praktik. To si EU a členské státy již nemohou dále dovolit a proto je, jasné, je nutné bojovat proti agresivnímu daňovému plánování a za spravedlivou daňovou soutěž. Navržený návrh komise eh, se opírá o tři zásadní pilíře. Za prvé, zaružení efektivního zdanění v EU. Zde byl parlament velmi aktivní se spousprávou taxi 1 a zpráva taxi 2 to jistě také podpoří. A pak tady máme ještě směrnice pro eh, potírání, vyhýbání se daním, jde tedy o to, aby daně byly placeny tam, kde vlastně se ty zisky vytvoří. A dále daňová transparentnost. Ano, to podpořil Evropský parlament automatická výměna informací a komise chce denní směrnici o zpracování po spolupráci daňových úřadů. Přepracovat je důležitý krok. Důležité je také, že bude zaveden country by country reporting, to výkaznictví podle jednotlivých zemí a také důležité, že členské státy mají um, lhutu 7 měsíců pro implementaci té automatické výměny informací a dále zajištění rovných podmínek v rámci hospodářské soutěže. Už to tady padlo, malé střední podniky platí o 30% víc daní v průměru než velké koncerny a dále je jasně nutné ukázat, kde jsou daňové oázy. Pouze tak je možné mít spravedlivou hospodářskou soutěž ve jsme, ku prospěchu podniků i členských států. Děkuji. Děkuji pan Epitideos na jednu minutu, prosím. E- Děkuji, pane předsedo tím, abychom mohli do země přitáhnout investice a měli trvalý ekonomický růst. Proto vše potřebujeme spravedlivé rozdělení daňové zátěž na podniky. Nyní v době globalizace a nových technologických poznatků a technologického vývoje musíme počítat s tím, že to bude mít vše dopad na ekonomiku. Nadnárodní koncerny mají možnost vyhýbat se daňovým předpisům členských států, mohou například vykazovat menší zisky než mali, mají a takto se vyhýbat daním. Ovšem nemyslím si, že bychom potřebovali evropský daňový systém, to by bylo zbytečné rovnostářství a by se specifika členských států. Spravedlivé rozdělení, rozdělení daňové zátěže je možné zajistit pouze v rámci jednoho národního státu pak je možné dobře chránit zájmy malých a středních podniků, které jsou páteř ekonomiky, nejenom národní, ale také evropské. A tak to je možné zajištit, aby tisíce lidí nestráceli pracovní místa, k čemuž bohužel v mé vlasti Gřísku v posledních letech neustále dochází. Tak to může národní stát provozovat rozumnou hospodářskou a sociální politiku a zároveň zajistit aby došlo ke spravedlivé daňové zátěži. Vážený pane komisaři, balíček představený komisí minulý týden a panem komisařem Moskoviči rozhodně jde správným směrem proti agresivním daňovým politikám nadnárodních koncernů, které tolik škodí evropským malým a středním podnikům i evropské, eh, evropským veřejným rozpočtům. Je to dobrý začátek. Evropská unie ztrácí desítky milionů eur každoročně kvůli tomu, že některé podniky neplatí daně. Tyto peníze by bylo možné využít pro veřejné služby a i na tvorbu pracovních míst. Nemůžeme snášet situaci, kdy občané a malé a střední podniky se maximálně snaží, aby vynahradili to, co neudělají velké společnosti, které se jenom snaží vyhýbat daňovým povinnostem. Daňový výbor odvedl mnoho práce ve snaze toto vše ukázat na světle, ukázat na nekalé praktiky některých nadnárodních korporací i členských států. Potřebujeme transparentnost, ta je prioritou. Teď je vhodná doba, abychom se podívali kupředu a zajistili, aby se neopakovaly chyby z minulosti. Postupme směrem k fiskální unii, která zajistí, aby malé a střední podniky a nadnárodní korporace musely hrát podle stejných pravidel hry. Dámy a pánové, domnívám se, že to, co jsme vyslechli minulý týden, je dobrým východiskem. Požádejme proto komisi, aby toto provedla co nejrychleji, aby se to stalo eh, realitou. Můžete počítat s podporou eh, tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji, pan Simon, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Je velmi zajímavé, že jsme dnes mohli vyslechnout, eh, jak Eh, co tady vyvolala ta pravidla, které navrhl pan Moskovič, Tady máme jednu stranu, která říká, že podniky jsou dojné krávy, že musíme ještě mít více a více daní. Poukazuje, že průměrný nadnárodní podnik eh, platí 1% či mí. méně. Co to tedy znamená 1%, že vlastně neplatí daně. Na druhé straně ovšem slyšíme, že komise neustále postupuje tak jako do posud obvyklým způsobem. Tím ovšem ale tady sami sebe vlastně podkopáváme. My jsme jsme tady práci odvedli a tímto ji zesměšňujeme. My jsme odvedli práci výboru tak, co vedlo k tomu, že by se mohla v létě a dnes předložit veškeré ty návrhy a proto musíme společně s komisí táhnout za jeden pro vás a zajistit, aby podniky, nezávisle na tom, jaké veškeré, které Eh, tedy mají nadnárodní činnost, platili řádnou daňovou sazbu. Samozřejmě jsou tam národní rozdíly, ale jde o to, aby platili. A pokud to chceme, tak si musíme pečlivě prostudovat návrhy komise a jistě můžeme ji pozbudit, aby byla ještě odvážnější a podpořit ji v tom, aby zašla ještě dál, než jak vypadá dnešní návrh Například tady je důležité to výkaznictví, abychom přesně věděli, kde, kolik daní eh, podnik zaplatil, v jakém státě. A tady máme to nadefáno, že to budou veškeré podniky, které budou mít daně, eh, obrat roční ve výši větší než 750 milionů, ale já bych to snížil na obrat větší než 40 milionů, protože to by pokrylo skutečně všechny nadnárodní podniky a přispělo k transparentnosti. Transparentnost je důležité heslo. Výkaznictví za každou jednotlivou zemi zabrání pokud tedy nebude zrealizováno, tak eh, komise nebude moci dostat své role strážkyní smluv a zabránit to transparentnosti. My tedy toto výkaznictví chceme podle každé jednotlivé země a budeme v tom kom- po- komisi podporovat. Děkuji. Pane Simone, mám tady od pana Kristofora modrou kartu. Přijímáte otázku? Ano, takže prosím. Děkuji. Myslím si, že nikdo nepochybuje o tom, že je třeba bránit se daňovým unikům, zejména ze strany nadnárodních koncernů. Ty mají platit na daně jako veškeré další podniky, ale musíme dbát o to, abychom eh, se nesnažili zavádět nějakou společnou výši daně z příjmu právnických osob to by zničilo malé a střední podniky v našich zemích a ničemu by to neprospělo. Nadnárodní podniky by poté odešly do třetích zemí. Proto je třeba dbát na to, aby podniky zůstaly u nás. Ano, můžou dostat nižší daňovou sazbu, ale musí to být vše transparentní. A pokud jasně ukážeme, že nechceme nic harmonizovat, že i nadále tady může být daňová soutěž, tak je to v pořádku. Pane Christoforu, připomínám, že otázka trvá pouze 30 vteřin, takže pane Simone, prosím vás o odpověď. Pokud jste si všimli, že dnes jsme tady vůbec nehovořili o sjednocení, o zharmonizaci daňové daně z příjmu, právnických osob zešlo pouze o harmonizovaný společný konsolidovaný základ. A to je přesně o to, co nám jde. My chceme vědět, na jakém bázi se vůbec ty, platí ty daně platí, abychom věděli, z čeho vlastně ten podnik, ten tu daň platí, protože pokud je ten základ tak malý, tak není něj můžete dát třeba 160% daň a ten podnik stejně nic neplatí. Takže my musíme vědět, jak se vypočítává daňový základ. Teprve pak má smysl diskutovat o daňových sadzbách. A musíme si uvědomit, zda tedy vůbec na národní podniky nějaké daně platí, aby to nebylo jako v minulosti, kde skutečně pravidlem bylo, že platí daně ve výši 1% nebo méně. Děkuji, pan Fox, na minutu a 30. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaře Moskovisi, Velmi opatrně vítám vaše návrhy k zavedení nových pravidel o zveřejňování situace rozvahy. Pokud každý podnik musí každoročně, nebo by musel každoročně eh, daňovým úřadům eh, oznamovat své výsledky, tak je to samozřejmě důležité v boji proti daňovým, agresivním daňovým praktikám, nebo daňová transparentnost je jádrem naší agendy v oblasti daní. A já E, samozřejmě také vím projekt OECD proti e, tomu, aby se přesouvaly zisky mezi jednotlivými zeměmi. Ale já doufám, pane komisaři, jestli také o, uvědomíte, že EU sama ten problém zvládnout nemůže. Potřebujeme mezinárodní spolupráci, ne pouze evropskou. A obávám se, že komise a parlamentu jsou osoby, které tento problém zneužijí jako další záminku pro více Evropy. A já skutečně nemohu podpořit plány na společný kontrolovaný základ daně z příjmu právnických osob, nebo je to porušování práv, eh, svrchovaných práv členských států k tomu, že mají právo provádět svou vlastní daňovou politiku. Jde o to, aby členské státy nejenom plní své povinnosti, ale zůstaly i konkurenceschopné na mezinárodním poli. Je důležité zajistit, aby podniky platily řádné daně, to zajistíme nejlépe tak, že budeme mít nízké daňové sazby že budeme mít eh, jednoduché daňové zákony. Pane Fox, je tady otázka ze strany pana poslance Eterič. Akceptujete, prosím? Děkuji, krásné dobré ráno, pane Foxy. Bylo zajímavé vyslechnout si ve vašem projevu, že jste hovořil o hospodářské soutěži eh, na evropské úrovni a eventuální harmonizaci daňové eh, na evropské úrovni. Vy to použijete za takové vodítko, eh, i když některé státy říkají ne co byste rozhodl, kdyby se konalo referendum, eh, kde by eh, o, této o tomto společném zdaňování a stejném zdaňování právnických osob? Děkuji vám za vaši otázku. Jsem velice potěšen tím, že daňová politika zůstává výlučnou kompetencí členských států a členské státy mají také veto. Já jsem si jist, že každá konverza, konzervativní vláda teď i v budoucnosti by hlasovala proti společnému zdaňování právnických osob, takže nevidím, že by se to mohlo uvést do praxe. Děkuji vám mnohokrát a teď pan Van Nieuwenhausen na minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je celý balíček boje proti daňovým únikům. Cíl se zdá milý. Jsme si přece zajedno, že každý musí platit svůj daňový podíl. Občané, malé a středně velké podniky, ale také nadnárodní společnosti. Ty se tomu nemohou vyhýbat. Chceme dosáhnout dobrých věcí, ale ještě zdaleka nejsme tak daleko. Je třeba dosáhnout toho řádnou cestou a jinak promeškáme příležitost, protože tady nedošlo k žádnému vyhodnocení. Je škoda, že mezinárodní kontext není zcela jasný, v nímž se pohybujeme, abychom si mohli zachovat naši konkurenceschopnost. A jsou tady některé body týkající se definic, například eh, tento předpis proti zneužití. Tady je celá řada nejasností a to může vést eh, k různé interpretaci a rozdílům a to potom při, přistane zase před Evropským soudním dvorem a pak to řeší právníci, ale to přece není to, co chceme. Musíme tyto návrhy přesně proskoumat, eventuálně zlepšit. Eh, máte tady otázku? pane Vany Weshousenem ze strany eh, poslankyně Grapíny. Akceptujete ji? Prosím pěkně, zneste svůj dotaz. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Vy jste hovořili o studii dopadu, která by byla nezbytná v souvislosti s tvrzením pana komisaře, že tlak na malé a středně velké podniky je trojnásobně vyšší ve srovnání s velkými nadnárodními společnosti. Domníváte se, že tento balíček Small Business Act představuje řešení i právní řešení pro malé a středně velké podniky? A pane předsedo, v současné době nejsem schopna to posoudit, ale samozřejmě je škoda, Eh, že tady máme agendu k lepší eh, regulaci, k lepší legislativě, kterou vede pan místopředseda Timmermans. Tyto aspekty by měly být zohledněny také pro malé, středně velké podniky a pak bychom to všechno mohli lépe odhadnout. Pak bychom my jako poslanci mohli přijít s vlastní studií dopadu na základě našich jednání. To je promeškaná šance, děkuji. A není na minuto a 30 paní Marisa Matias. Děkuji, eh, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, přes vaše dobré úmysly a vaši dobrou vůli. Návrh komise zůstává eh, zatím nedostatečný a není tam příliš mnoho konkrétních aspektů. Ostatně jsme konstatovali, do jaké míry eh, evropský projekt nese sebou obrovské nespravedlnosti. Máme na jedné straně nadnárodní společnosti, Eh, které praktikují eh, daňové úniky. Je to několik miliard každý rok. A samozřejmě to má negativní dopad na společnost z hlediska zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. A nyní eh, konstatujeme, že se zvláště zdaňují ti, kteří pracují v malém, malých a středních podnicích. Já nemám nic proti tomu, aby se zveřejňovaly výsledky a nejsem proti tomu, abychom zdorazňovali transparentnost, ale chtěla bych vám položit následující otázku. Kdy začneme přijímat konkrétní opatření, která se skutečně uh, budou týkat zneužívání ze strany národních společností a kdy skutečně a seriózně budeme hovořit o daňových rájích a také o stabilním uspořádání této záležitosti a kdy budeme také hovořit o ochraně eh, těch osob, které nám umožňují odhalovat skandály. Protože musíme získat důvěru evropských občanů a potřebujeme získat důvěru v evropský projekt. A tady musíme dělat mnohem více. Musíme uh, prokázat, že občan je mnohem důležitější než záležitosti nadnárodních společností, které jsou doposud chráněny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčena, že tento balíček eh, znamená skutečně přání, aby korporátní společnosti udržely své úzké přátelství aspoň s vládami, aby si vyhradili možnost vyhýbat eh, se daním a toto musí skončit, protože naše občané jsou příliš zatíženi. Musíme bojovat proti daňovým únikům. Je třeba možná dělat něco radikálního v Londýně, ale v Bruselu on dělá všechno pro to, aby tyto návrhy se nestaly platnou legislativou. Eh, když se podíváme eh, na podávání zpráv v jednotlivých státech, to je v pořádku, ale možná, že byste si mohl vyslehnout také hlas našeho parlamentu, který proti tomu hlasoval který hlasoval pro to, abychom dosáhli právě eh, jednotlivého spravodajství z jednotlivých stran. Musíme přestat s tou retorikou pouhou o konkurenceschopnosti, když se podíváme na poslední skandály a najednou potom zase hlasujeme na ochranu těch, kdo dělají mezi sebou obchody v rámci nadnárodních podniků. Stínoví zpravodaj týkající se Country by Reporting balíčku, to jsem já a budu velice dobře sledovat, jak se zachová rada k předložení balíčku komise. Bude to otestováno akcemi a britští občané nezapomenou na to, pakliže se v této oblasti neudělá nic. A nyní pan Zany na minutu 30 proposta devo dire che andrebbe benissimo l'espressione qui la montagna. Eh, co se týče tohoto návrhu, tak bychom mohli říci eh, francouzský výraz eh, skutečná hora porodila myš. To znamená, komise se snaží řešit obrovské problémy tím, že přijímá nepřiměřené prostředky. Potřebujeme větší odvahu ze strany komise, protože my pak musíme také bojovat za to, aby rada přijala uspokojivé výsledky. My známe stanoviska jednotlivých členských států u kterých konstatujeme, eh, že se snaží toto velice zeširoka vysvětlovat. Nizozemské předsednictví se snaží dosáhnout určité dohody a mm, přesvědčit partnery. A je tam také Belgie, Lucem, Lucembursko a ještě další státy a pan předseda Juncker, kteří na tom takzvaně spolupracují. A komise k těmto ostudným eh, postupům neříká vůbec nic, protože tady nebylo společné stanovisko ze strany Evropské unie. Každý se snaží profitovat z hlediska sousedních zemí, snaží se přetahovat nadární eh, společnosti v neprospěch malých a středních podniků. Já bych rád pochopil eh, záměr vašeho návrhu. Proč se neodkazujete na zprávy ohledně jednotlivých zemích a proč to nezveřejňujete? Protože to je jediný způsob, jak postupovat efektivně. Transparentnost musí být zásadním faktorem, protože jedině tak se dozvíme, jakým způsobem skutečně reagují nadnárodní společnosti v jednotlivých členských státech. Ti, kteří deklarují, že jsou ochotní spolupracovat, následně odmítají poskytovat dokumenty a kompromitující informace. My jsme to všichni konstatovali v rámci společnosti. Tak, děkuji, pane Zany, a bude hovořit pan Monot. Máte mi jednu minutu, vážený pane komisaři. Evropská komise minulý týden předložila dva texty v rámci boje za daňovou optimalizaci. To je chválihodné, i když je to velmi opožděné. Samozřejmě my podporujeme s a mm, daňovou optimalizaci. Co se týče reportingu v rámci jednotlivých zemí, jsme proto, aby docházelo k výměnám mezi zprávami, ale nedá se o výměnu ekonomických údajů jednotlivých podniků. Ale váš návrh je slabý z hlediska návrhu OECD, z hlediska uh, uh, odpočtu na úrovni 30%. To by bylo rozumné. Itálie, Spojené království a Belgie ostatně uzavřely uh, dohody s eh, nadnárodními společnostmi, to znamená, že škrtly eh, neproplacené částky. Jedná se o stovky miliard eur, které nepřicházejí do státních pokladen. Je to pod eh, tím, co bychom měli skutečně získávat z těchto daní. Myslím si, že pan Moskovic by si toho měl být vědom, protože byl ministrem financí. A dnes vaši francouzští přátelé dosahují stejných výsledků, ale měli by zajistit úlevy občanů. A Eh, pan Niedermayer, máte slovo. Eh, Drazí kolegové, eh, problémy, které diskutujeme, týkající se dílu v Spojeném království, nevymizí. Také ochrana těch, kteří neunikají daním, nebude dostatečná. Když se podíváme na agendu, není naprosto jasná. Potřebujeme více koordinace, více spoordinace a musíme se vzájemně dohodnout na zásadních principech. Tady není žádné řešení států. A proto eh, vítám iniciativu komise, která má jasnou agendu, která je v souladu s projektem OECD a s kterou souhlasí také parlament. My navrhujeme implementaci určitých doporučení a máte mou podporu. Doufám, že brzy dosáhnete také podporu ministrů financí na radě, ale to je pouze začátek. Musíme implementovat eh, všechny sekce, musíme bojovat pro implementaci nejenom v evropské úrovni, ale na úrovni globální. Za druhé tady je seznam specifických evropských doporučení týkající se etického kodexu, lepšího eh, řešení daňových úniků a zvýšení transparentnosti. A v neposlední řadě projekt CCTP je nesmírně zajímavý. Domnívám se, že to je nejenom zlepšení možnosti vybírat daně, ale vytvořit lepší prostředí pro společnosti, které působí v Evropě. Myslím si, že můžete počítat s eh, podporou většiny členů členů tohoto parlamentu, aby se zlepšil daňový systém v Evropě. Pan Baje má nyní slovo na dvě minuty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Po těch záležitostech Luklix mm, byla vytvořena speciální komise a vy jste prezentoval eh, tento daňový plán, který by měl pronásledovat eh, takové postupy. Myslím si, že úmyslem eh, pana eh, komisaře je zajistit spravedlnější a solidárnější eh, fiskalitu. Myslím si, že to je správným směrem a to bychom měli zdůraznit. Měli bychom vás podporovat, abyste šli ještě dále v této problematice. Vaše návrhy podporují doporučení zvláštní komise a jiné návrhy jsou poněkud opatrnější. Proto my jsme navrhovali, aby tady docházelo k automatické a vyčerpávající výměně daňových údajů mezi jednotlivými členskými státy. Bohužel některá z těchto doporučení nebyla přijata a to je politování hodné. Jedná se o zveřejňování, ale my bychom chtěli, aby se dále pokračovalo v této záležitosti. Další část tohoto balíčku je také správným krokem eh, v boji proti daňovým unikům. Mám na mysli dva opatření, která byla také přijata tax. Jedná se o výměnu eh, informací z hlediska eh, reportingu v rámci jednotlivých zemí a potom z hlediska konsolidovaného společného daňového základu. Já myslím, že to je velice zásadní záležitost z hlediska postupu nadnárodní společností na národní společnosti budou platit takto daně tam, kde vykonávají ekonomickou činnost a nikoli v daňových rájích. Takže to je, jediný, to je jeden z mnoha postupů. My víme, že jsou nadnárodní společnosti, které neplatí eh, daně tam, kde realizují zisky. To poškozuje náš model eh, společnosti, to znamená financování zdravotnictví, vzdělávání, podpory v nezaměstnanosti a zabezpečení. Tento daňový balíček nemá za cíl harmonizovat eh, podnikové daně v Evropské unii. To je velice obtížné. Nicméně chcete zajistit zdravější podmínku. Musíme tady ještě urazit cestu z hlediska boje proti unikům. Doufám, že parlament vás bude podporovat. A zaslechl jsem mnoho těchto podpor v tomto smyslu. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Luke. Máte není tady, takže pan Artin bude hovořit. Minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mnohé nadnárodní firmy, které využívají děr a nedokonalostí národních legislativ a v podstatě tím eh, se vyhýbají na ním. Není tady spojení mezi jejich výsledkem a odvedenými daněmi. Ten balíček eh, by mohl Eh, vést k tomu, že by se zamezilo tomu ohromnému plítvání 50-70 miliard ročně v Evropské unii. To, jak jste řekl, pane komisaři, nemůže být sociální spravedlnost, pokud něco takového bude fungovat dál. Jestliže OECD a jejich iniciativa není dostatečná, tak je to výzva pro Evropskou unii, aby se toho chopila, byla globálním lídrem. Proč chceme přece, aby nebyla ohrožena konkurenceschopnost Evropské unie, musíme reagovat efektivně a přiměřeně. Nejde jenom o radu, parlament a komisi. V podstatě velkou roli budou hrát i spotřebitelé. To je důvod, proč já se domnívám, že reportování země od země by bylo skutečně velice užitečné foi dito hoje que as empresas multinacionais não pagam impostos. Em boa verdade, essas empresas não Nadnárodní firmy často neplatí daně. Tyto firmy nejenom, že dnes neplatí daně, ale už desetiletí neplatí daně za tichého souhlasu příslušných zemí. To je dopad liberalizace národních ekonomik kapitálu a to nám ukazuje, že politika se stále více řídí podle velkých firm. To je fiskální nespravedlnost a to zase souvisí s kapitalistickým a liberálním procesem v Evropské unii. Tady se v podstatě jenom občas někdo k něčemu přizná, ale musí se to vyhodnotit. Ten balíček sám nevypovídá nic o tom, jaký vliv má industriální sféra na rozhodování vlád a Evropské unie. Komisař hovoří o tom, o co se opírá odhad dopadů v jednotlivých zemích. OECD také provedla nějaká studie, pak ty národní studie tam eh, se potom eh, setrvává u stejného kurzu a pak je tady rejstřík firm, kterých se to týká. Tedy z toho můžeme vyvozovat, jaké osoby se skrývají za příslušnými nástroji. Tam se potom odklánějí zisky do daňových rájů. Je třeba to politicky předjednat a je třeba uh, Um, eliminovat daňové ráje. Některé země, jako třeba Lucembursko, by mělo mít dost peněz na to. Děkuji. Pan Lambert, tři minuty, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, eh, vy pocházíte z Francie, eh, která je čím dál méně tou vlastí lidských práv, ale stále je to země romancí a lásky a to vám musíme přiznat. A tudíž ve Francii není velký spěch eh, z tohoto hlediska. Samozřejmě ten problém je v tom, že z hlediska fiskální spravedlnosti po LuxLeak, po SwissLeak, OffshoreLeak, ty předběžné podmínky řešení nekončí stále. Takže určitý okamžik musíme přejít k činu. I při riziku, že naše původní plány budou zklamány. Co to znamená přejít k činu? To znamená, abyste to sám řekl, zdanit v rámci veřejného reportingu jednotlivých zemí. A vy jste tomu příznivě nakloněna. Já vám to přeji. Nadnárodní společnosti eh, by měly deklarovat nejenom zisky a kolik eh, platí, ale kolik zaměstnanců také zaměstnávají Eh, jaké fiskální dohody mají v jednotlivých zemích a to vše by mělo být k dispozici našim občanům. Musíme tedy eh, do posledního puntíku realizovat doporučení OECD. A přitom konstatujeme, že tento balíček, který si tady zaslehuje, tento název, zapomínáte na některé věci. Například, aby ve všech bilaterálních dohodách byla klauzule o nezneužívání. To je jenom doporučení zatím foreign control companies nejsou také eh, převzaty. A my musíme jít ještě dále, protože OECD nepokrylo všechno. A eh, my víme, že existují také takzvané schránky patentů a to je naprosto opomenuto také OECD. Připomínám, že OECD je organizace, která dělá doporučení, zatímco vy formulujete legislativní iniciativy. Je nutné tedy zajistit konsolidovaný společný daňový základ. A musíme definovat zisk a rozdělit ho spravedlivě mezi jednotlivé členské státy a aplikovat minimální daň. To vše jste zmínil více méně nepřímo ve vašem projevu a řekl jste, že přejdete k činu. Já vám věřím, tak to udělejte. Já myslím, že teď je na čase, abychom to udělali. Je tu otázka, kterou si můžeme všichni položit. A sice, jsou členské státy, tak jako pan Moskovici, zamilování do té fiskální spravedlnosti? Například podívejme se, jak reagovalo Lucembursko, Nizozemsko, ale také moje země na iniciativu paní Vestager. Tady trochu pochybuji, jak vyvolat toto přání. Myslím si, že my a komise by měla vyvolat tady opravdu eh, touhu, aby se skoncilovalo eh, Eh, s těmito postupy, neboť obětí jsou malí, drobní daňoví eh, poplatníci. Děkuji, pan Mach. Pane komisaři, podle vás daňová konkurence je zlo. Já naopak považuji za zlo vysoké daně a daňová konkurence chrání daňové poplatníky před nekonečně vysokými daněmi ve švýcarsku například chrání daňové poplatníky ústava která nedovoluje zvyšovat daně nad určitou mez ale jedinou ochranou evropského daňového poplatníka je právě daňová konkurence. vy mluvíte o agresivních daňových praktikách ale podle mě agresivní je naopak vaše snaha daňovou konkurenci potlačovat. vy říkáte pane komisaři moscovici že chcete přinést revoluci do zdaňování ale k té revoluci nemáte žádné právo. smlouvy nedávají právo evropské unii harmonizovat přímé daně a vy se odvoláváte na článek one hundred and fifteen smlouvy ten je ale o vnitřním trhu a ne o daních. myslím si že jediným cílem vaším je různými triky přetáhnout část daní ze zemí které mají nižší daně do vaší státní pokladny a já bych vám ve francii spíše doporučil pokud vám vadí že od vás kvůli vysokým daním firmy odcházejí snížit daně a začít hospodařit úsporně a nenutit nás platit vysoké daně. děkuji. Přes firmy... Pan Rozaty. Pane komisaři, vy jste říkal, že vyhýbání se daní vede k tomu, že daňový výnos v jednotlivých zemích klesá. Pak je tady neférová konkurence mezi jednotlivými zeměmi. To je pravda a v podstatě se to pak dělá případ od případu v jednotlivých členských státech. To znamená, já vítám návrh komise, aby se to radikálně změnilo. Doufám, že bude přijat můj návrh, návrh ve formě směrnice, která se bude týkat vyhýbání daní a zlepší se směrnice o administraci daní. Klíčovým bodem je ta směrnice, která se opírá o šestero nástrojů, které by měly vést k, popíra, k potírání vyhýbání se placení daní. Jde o lepší legislativu, o různý celou sadu mechanismů, jde o omezení možnosti vyvádět eh, zisky do zahraničí, jde také o zákaz a kompenzace eh, různých účetních makinací uvnitř firem. Jde o to, že to, co vypracovala iniciativa BEPS v rámci OECD, to všechno by mělo být v souladu se smlouvami, především s principem subsidiarity a uh, proporcionality nemůžeme mít žádnou formu daňové harmonizace. Ani ty nové dokumenty by neměly vést k tomu, že budou znovu zatíženy firmy. Pan Kofot, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, nejdřív chci poděkovat za to, že jste prezentoval ten balíček. Je to velice důležitý krok směrem ke spravedlivému daňovému systému. Bez pochyby nadnárodní firmy uh, a vyhýbání se placení daní ohrožují stát, ohrožují blahobyt a konkurenceschopnost Evropy. 2000 eur na hlavu v Evropě za rok, to je číslo, které hovoří o tom, co nám utíká trilion mm, za rok. Je to neuvěřitelná suma, která jde na úkor naší společnosti. Bylo by možno za to vzdělávat mladé lidi, investovat do blahobytu státu a tak dále. Krom toho je to velice důležitý princip, když občané vidí, že nadnárodní firmy prakticky neplatí daně, tak si kladou fundamentální otázky související se státem. Když se podíváme na Belgii, 35 eh, mezi nadnárodních firm tam mělo daňové prázdniny a úlevy, tak pak vidíme, že ty firmy jsou mocnější než stát samotný. Občané vidí, jak nespravedlnost vidí, že to nesou na svých bedrech. Je třeba, aby ty firmy byly potrestány. Musíme napravit ten nefungující systém. Musíme eh, vnést více transparentnosti, protože nadnárodní firmy fungují ve stinné ekonomice, využívají všechny díry a mezery. Já jsem byl zpravodajem pro smlouvu se Švýcarskem, tak tedy vím, že transparentnost vede dopředu. Transparentnost a informace jsou základem spolupráce mezi zeměmi, proto potřebujeme veřejné zprávy země od země a je třeba, aby nadnárodní firmy platily daně, aby všichni platili daně. Pane komisaři, tedy vás žádám, abyste bojoval za ty veřejné zprávy za každou zemi. Je to jediný způsob, jak ochránit náš uh, blahobyt. Děkuji. A nyní pan Ronen Lerner na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče evidence zdaňování právních osob, leží v kompetenci členských států, ale to je problematické, protože agresivní daňové plánování je ze své povahy mezinárodní. V prosinci jsme k tomu schválili usnesení a samozřejmě doufáme, že toto se odrazí také v návrhu komise. Je jasné, že lepší mezinárodní koordinace je nezbytná proto, aby se zamezilo takovým daňovým systémům, eh, které jdou na úkor malých a středně velkých podniků a ve prospěch nadnárodních společností. Zuckerberg se eh, Facebooku řekl, že obrovský podíl jeho soukromého majetku Eh, používá na eh, společenské a humánní účely. No to je báječné, ale raději by měl platit daně a přitom bychom měli pomoci. Děkuji a teď na minutu a třicet. Pan poslanec Ferber, eh, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve bych rád konstatoval, že jsme tady všichni zajedno, že boj proti daňovým podvodům a neferové daňové soutěži musí být zrušen. Ale já bych měla radost, kdyby ten, na kom to nejvíc leží, jako na instituci, a e, který by zastavoval členské státy tady, to je poněkud překvapivé, že jedna z hlavních hříchů a sice zástupce rady není tady v parlamentu při projednávání takové důležité záležitosti. A e, proto ti, kteří všechno způsobují, se vyhýbají této diskuse. A já bych rád upozornil na to, co vy jako komisař předkládáte jako návrh. To jde správným směrem a sice směrem k férové daňové soutěži, ale zdůrazňuji k férové a nikoliv neférové soutěži. A proto vítám návrhy komise a doufám, že členské státy, které se na tom dohodly na úrovni OECD, eh, alespoň budou realizovat eh, PEPS iniciativu, že to opravdu udělají. Já sám se byl zpravodaj eh, k tématu o daňových zálohách, ale eh, členské státy se vůbec neukázaly vstřícné, když se jednalo o to vznést alespoň trochu eh, transparentnosti. Čili já bych eh, přivítal, kdyby rada se k tomu postavila poněkud aktivněji a prosím vás, aby i vy jako komise jste zvýšili tlak na státy, aby v zájmu daňových poplatníků, čili těch, kteří nemohou uniknout placení daní malých a středně velkých podniků, abychom v jejich zájmu dospěli k dobrému řešení. Děkuji mnohokrát a nyní na minuto 30 pan Morel. Prosím, Manueli. Oui, merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Komisař Moskovi si řekl, že musíme jednat rychle a jednoznačně. Myslím, že všichni sdílíme tento cíl. A z tohoto hlediska opatření, která předložil dnes dopoledne, jsou nepopiratelně pozitivním signálem já tady slyším kolegy, kteří říkají, no konec konců tato opatření nejsou na výši té zdravé a legitimní revolty Evropanů po LuxLeaks. Ale kolegové, pokusme se zvážit tu cestu, kterou jsme urazili. Jistý počet opatření je nyní na stole a před několika lety bychom si to nedovedli ani představit. A věřme, že je nutné také identifikovat ten odpor. To není problém jenom, který tady mm, představuje pan Moskovisi, ale rada, rada se nepohla dopředu a také uznejme, že to je pouze etapa. Ano, je to pouze jedna etapa a musíme zaznamenat eh, pokrok z hlediska harmonizace podnikových daní. Myslím, že podařit. A musíme zaznamenat také pokrok z hlediska reportingu v rámci jednotlivých zemích a to s ohledem na transparentnost. Já tady slyším kolegy, kteří říkají eh, něco o transparentnosti a transparentnost není nic proti soutěži eh, zvláště v současné situaci. Takže musíme učinit ten důležitý krok, musíme rozšířit opatření na větší počet na národní společnosti. Dnes se to týká 10 až 15 společností z hlediska reportingu, ale musíme také jít dále z hlediska zveřejnování reportingu v rámci jednotlivých zemí. Ale kolegové, přece jen musíme uznat, že jdeme dobrým směrem, měli bychom být rychlejší, jednoznačnější a myslím si, že tady můžeme uzavřít plodné partnerství s komisí, ale musíme také zvlášit poměr sil s eh, radou. Děkuji. Pane Morel, je tady otázka na vás. Pan Lambert, prosím. Ano, pane Morele, protože jste se o mě zmínil, tak bych byl rád, kdybyste nešpatně interpretoval moje slovo. Když jsem říkal, že ty předběžné podmínky jsou důležité, tak tady jde o to, že tam musí být ta podstata. A jde také o ten čin. Já e, netvrdím, že ty předběžné podmínky, které byly zahájeny eh, komisí, nemají e, věcnost a podstatu, ale říkám pouze, že je nutné přejít k činu. Prosím, pane Morel Drahý kolego Laberte, nevím, jestli jsem dobře pochopil vaši metaforu, protože tady můžeme mít eh, určité dezinterpretace. Je tady jedna věc, kterou musíte uznat také. Když slyšíte pana Moskovici, tak máme stejný cíl. A pan Moskovici eh, to bere jako svoji odpovědnost a to je dobře. On osobně je pro reporting v rámci jednotlivých zemí. Vy spěcháte s tím, abychom přešli k činům. Já také ale musíme uznat a rozpoznat naše spojence a ty, které musíme přesvědčit. Děkuji. Pan Van Dalen, na minutu máte slovo. De plannen van de commissie eh, slaan door, eh, voorzitter. Ze gaan veel verder dan een internationaal verband. Děkuji, pane předsedo. To, co navrhujete, jde daleko dál, než to, co bylo dohodnuto v mezinárodním měřítku prostor pro zdravou konkurenci i v daňové oblasti se omezuje přes příliš. Investiční klima v Evropě tím trpí. Komise říká, že chce mít férové výchozí podmínky pro všechny. No báječně, ale pak se to tak skutečně musí i udělat. Tedy třeba uvolnění korporátní daně třeba v případech eh, přístavů, eh, tak jak to zavedli v Holandsku. No dobře, pokud eh, ostatní to zvládnou se subvencemi pro přístavy, no tedy dobrá. Tedy tato ten konsolidovaný výpočetní základ pro korporátní daň, to je další cíl komise. Já jsem tady skeptický. To je totiž první krok k jednotné evropské korporátní dani a tím se zruší soutěž mezi zeměmi, zdravá soutěž. A celé se to pak vyvine směrem k daňové jednotě a proto není společný základ a není to v pořádku. Pan Karas, minuta a půl. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, Realizace našich požadavků proti daňovým únikům, vyhýbání se placení daní proti daňové nespravedlnosti mezi velkými a malými se rozjíždí a to je v pořádku. Návrhy a těch šest závazných opatření, ze strany komise je nejenom realizace usnesení OECD, jde na ten rámec. Je to v pořádku, je to nutné a proto bychom to měli přivítat. My chceme, aby těch šestero návrhů bylo co nejrychleji možná uskutečněno, aby se dělaly hřebíčky s hlavičkou, i když víme, že mnohé je ještě otevřeno. Otevřená je společná společný konsolidovaný výpočetní základ pro daně. Návrh by měl následovat. Otevřené jsou ty zprávy z jednotlivých zemí pro nadnárodní koncerny. Parlament k tomu už předložil nějaké návrhy. Otevřeno je eh, dokonalé dodržování eh, směrnice o DPH, kolega Langen o tom hovořil, a otevřené je trestání hříštíků a nikoli v to, aby byly odměňovány za své hříchy. Ty sumy, které zaplatí jako pokud, musí při, pokud to musí přijít do unijní pokladny a ne do vlastní kapsy. Máme udělat ještě spoustu věcí, ale to, co jsme udělali dnes, je správný krok. Pan Koferaty, půl minuty, jeden a půl minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Řeknu to zcela otevřeně. To, co máte v balíčku jako hlavní body, to můžeme podpořit. Ale ten obsah nesouhlasí s tím hlavním. Je to od toho nahony vzdáleno, od toho, co bychom chtěli. Sice mít daňové chování, které by odpovídalo pravidlům, jak u občanů, tak u firem co chybí, to je nejenom detailní návrh, ten ještě bude následovat, ale myšlenka transparentnosti pro jednotlivé body, třeba to zpravodajství z jednotlivých zemí a odkazy na OECD, to, tam to všechno zůstalo u finančních úřadů a není to přístupné občanům. To není v pořádku, mělo by se to zveřejnit. Samozřejmě chápu vaše obavy, to ano. Uh, a je také dobře, aby se nejdřív uzavřel odhad dopadů, to ano, ale víte, když se to dělalo u bank, tak se dospělo k závěru, že transparentnost není škodli, na škodu konkurenceschopnosti, naopak, ta se tím zlepšuje a to tež se musí udělat v případě uh, firem. Je třeba rozšířit rozsah platnosti a je třeba, aby ve středu všeho byla transparentnost. Řekl jste, že se to všechno musí udát rychle, ale když jde o čas, tak kdy bude hotový ten odhad dopadu? Nějaká směrnice ad hoc? To nestačí. Například je třeba Eh, přihlédnout i k právům akcionářů. Tam jsme také agovali rychle, možná bychom se z toho mohli poučit. Děkuji, pan Hekmar, na minutu a půl. <clears throat> Pane předsedo, děkuji komisi za předložení tohoto návrhu bolíčku. Myslím si, že je, nez, že je velice důležité, abychom měli férové zdaňování, abychom mohli bojovat proti nelegálnímu unikání daní Eh, pro překonání rozdílů, které zde existují. Ale rovněž eh, já si domnívám, že tady zapomínáme na jednu věc. Musíme zůstat konkurenceschopní. Eh, Evropa musí zůstat konkurenceschopnou ekonomii a musíme uznat, že Evropská unie se stává eh, nejproblematičtější v oblasti daní ve světovém srovnání. Určitě nemáme nejlepší a nejinovativnější kroky pro rozvoj našich společností. Myslím si, že je nesmírně důležité podívat se na to i z této perspektivy, když diskutujeme toto téma. Spojené státy nejdou tak daleko jako návrh komise Evropské unie. Evropská unie pokulhává za tím, co navrhuje OECD. E, to znamená, že vzniknou problémy s konkurenceschopností, ale rád bych také potrhl ještě jednu věc a to znamená, že v digitální ekonomice není tak snadné říci, kde je e, nějaký unik nějaké společnosti Myslím si, že je mimořádně významné, abychom se soustředili na transparentnost, férovost, ale také konkurenceschopnost. A tady potřebujeme jak v parlamentu, tak v komisi udělat více práce, eh, protože Evropa není takovou konkurenceschopnou ekonomií, kterou potřebujeme. Děkuji mnohokrát a není paní Gil na minutu, prosím, Nina. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, čelíme historickému okamžiku, když se jedná o daňový systém. Já bych, buď budeme pokračovat ve vytváření daňových bublin, anebo dospějeme k roku 28, kdy došlo k hospodářské krizi. A to v období digitálního trhu. Musíme mít jasný prostor pro evropské společnosti, aby mohly růst a mohly se stát globálními hráči. Evropská unie musí vést proti daňovým únikům. Eh, když se podíváme, co udělalo nizozemské předsednictví, to tady toho mnoho nedosáhlo. Já potrhuji nezbytnost sdílení informací o daních napříč evropskými státy, aby bylo nadnárodním společnicem, společnostem zatíženo přesouvat zdaňování tam, kde je to pro ně nejvýhodnější, i uvnitř Evropské unie. Je to legislativní rámec k národním společnostem legálně přesunovat tyto daně. Musíme tedy zabezpečit, eh, aby napříč Evropskou unii se situace zlepšila, aby se zabránilo evropským daňovým rájům, což je jedna z nejdůležitějších podmínek. Eh, včera jsme například viděli, že to, co dělá eh, Google, to není neobvyklé. Podívejme se na to, co dělá sto dalších velkých společností v Anglii. Eh, žádná z těchto společností neplatila daně v roce 2014. Neporušili žádný zákon, ale my to musíme změnit a sice velice brzy eh, pro naše občany. Eh, prosím pěkně, respektujte čas, protože už jsme trošku ve spoždění v rámci naší diskuse a nyní eh, prosím slovo má na minutu 30 pan Murešan. Děkuji mnohokrát, jste velkorysý s našou řečnickou dobou dnes ráno. Pane komisaři, drazí kolegové, já také vítám rozhodnutí komise týkající se balíčku zdaňování právnických osob. A také vítám eh, návrh na zavedení společného daňového základu. To už bylo představeno v roce 2011, ale e, žalostně málo bylo uskutečněno na úrovni jednotlivých členských států. Doposud velké nadnárodní společnosti mají veliké zisky a užitek s tím, že přesouvají zdaňování. Tak, jak už to tady zaznělo, komise hraje velice významnou roli pro to, aby překonal ten rozdíl mezi malými a středně velkými podniky a situací nadnárodních společností v rámci jednotného trhu. Ty musí mít všechny stejné podmínky, ať jsou malé či velké. A proto eh, zavést eh, Férové zdaňování právnických osob je nesmírně zásadní jak pro inovace, tak pro vytváření pracovních příležitostí v budoucnosti. Jedině tak může vzrůst konkurenceschopnost a může být udržena konkurenceschopnost evropských podniků. Je třeba vytvořit stejné podmínky pro, stejn, eh, pro všechny společnosti. Eh, když se podíváme na přeshraniční elektronický obchod v Evropě, ten by mohl být daleko víc prohlouben a rozšířen. Jedině tak eh, můžeme přispět k vytvoření opravdového jednotného trhu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, děkuji také za to, že jste respektoval řečnickou dobu. A teď pan Tank na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně je tady slibná historická příležitost koncovat s tím, aby průmysl unikal eh, zdaňování eh, protože to nevede k férové hospodářské soutěži mezi jednotlivými členskými státy. Ne, tento způsob průmysl využije džungli jednotlivých vnitrostátních legislativ a velké nadnárodní společnosti neplatí svůj férový díl, ale dostávají se do zemí, kde neplatí daně vůbec. Takže vítám návrh komise, ale tak trochu mě překvapuje, že tady nejsou zástupci předsednictví. A já se táži, zda tato příležitost tedy bude využita. Za prvé, máme tady eh, pobídky pro jednotlivé členské státy, aby eh, motivovali, eh, aby, aby vytvářeli nižší zdaňování. A když se podíváme na minimální zdaňování, které ještě nebylo uskutečněno ve všech státech, je tady také navrženo, jaké kroky podniknou eh, t v daňových unicích, zejména u nadnárodních podniků. A tady proto je důležité country by country reporting, abychom věděli, jak se nadnárodní společnosti chovají v jednotlivých členských státech. A teď pan Balc na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, z pohledu EPP je dobré a důležité, že se komise Eh, orientuje na doporučení OECD. Evropa není žádným ostrovem, co se týká daňové koordinace společné. Postupy na mezinárodní úrovni jsou důležité pro udržení konkurenceschopnosti evropských podniků. A Jistě musíme působit na to, aby nejenom Evropa eh, šla ku předu, ale aby také třetí státy byly s námi na palubě, proto abychom společně eh, učinili z OECD procesu úspěch. Eh, komise eh, bude připravovat další legislativní návrhy pro únik daňovým únikům. Když se podíváme na snahu minulých měsíců, eh, teď je třeba, aby tedy následovali po těch návrzích činy. A my na vás sázíme, pane komisaři, abyste pomohl přesvědčit členské státy, aby se dosáhlo na, rodě, na radě nezbytné jednomyslnosti E, směrnice pro daňovým unikům e, tu jistě pozitivně podpoříme. Při specifickém e, podávání zpráv z jednotlivých států je třeba aby se vyměňovaly informace mezi daňovými úřady protože tyto informace jsou nejdůležitější tam, kde mohou být neefektivně využity. Důležité je také, aby aplikace, aby působnost se rozšířila na ty nadnárodní společnosti. Potřebujeme demokracii pro všechny podniky a nikoliv rozdíly. To by nebylo spravedlivé. Čili eh, potřebujeme lepší regulaci, lepší legislativu a tady to, k tomu se komise sama přihlásila eh, daňoví poplatníci a malé a středně velké podniky by konečně byly dány naroveň a, nepla- a neplatili by již za to, jak velké nadnárodní společnosti realizují své daňové uniky. Je tedy třeba koordinovat daňové postupy a očekáváme, že také komise ve svém návrhu k vyměřovacímu základu zdaňování právnických život otevře tuto cestu. Ah. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že většina tohoto parlamentu je pro váš návrh, pro boji proti této, tomu těmto daňovým unikům, eh, které způsobují daňovou nespravedlivost, tak jak už jste na to sám poukázal. Ale cesta bude velice obtížná. Máme tady dvě překážky. Ta první překážka je v tomto parlamentu samotném, nejenom v mnoha politických skupinách v tomto parlamentu, v mnoha politických skupinách, eh, které tady se odvolávají pořád na konkurenci konkurenceschopnost fiskální, jako kdyby to bylo spravedlivá z ekonomického hlediska. Já vůbec nechápu, že fiskální kompetence by měla být dobrá a legální, Zdá se mi, že je velice důležité naleznout nějakou lojalnost fiskální politiky eh, rozdílné v jednotlivých členských státech za existenci jednotného trhu. To je nelegální, nekalá konkurence. A když se podíváme, Komise tady má se hrát roli koordinace, aby přispěla k tomu, že se bude dále pracovat na eh, tomto tématu. A to je velmi vážné, pane komisaři. Děkuji, paní Regner. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Tento balíček je bez pochyby důležitým příspěvkem k větší daňové spravedlnosti. Daňové předpisy musí platit pro všechny, pro firmy i pro jednotlivce. K tomu potřebujeme jednotný evropský systém zdaňování. Princip, že nadnárodní firmy, jako třeba McDonald's, jsou jedna firma a nikoliv celá řada firem, třeba s eh, systémem francízy. To musí být zakotveno v Evropské unii, ale něco tady postrádám. Co postrádám, co mi chybí, to řekli už mý předřečníci a je to důležité. Postrádám více odvahy k více transparentnosti k tomu reportingu country by country. Právě jsem hovořila s nizozemským velvyslancem, který mi řekl, že až bude posouzení dopadů ze strany komise k dispozici, tak je nizozemské předsednictví připraveno se tomuto tématu věnovat a nelpět jenom na pravidlech OECD, jak je to teď v programu předsednictví. Co také postrádám, jsou návrhy pro oblast duševního vlastnictví, tedy balíček pro patenty. Tady bych si přála větší míru ambicí. Děkuji. Teď pan kolega Cány. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že všichni můžeme říct, že balíček opatření, který předkládá komise, jde správným směrem. K tomu bych chtěl také pogratulovat. Hlavně z toho důvodu, že teď stále častěji můžeme říct, že naše úsilí, aby všechny firmy v Evropě platily daně tam, kde vydělávají, teď eh, zřejmě bude konečně možné prosadit. Myslím, že to přispěje i k transparentnosti. Daňové oázy jako definice a právo duševního vlastnictví, to tady zatím není v tom balíčku. Tam by bylo třeba to ještě vylepšit. Závěrem chci říct, že jsme, zatím nemůžeme hovořit o evropské konkurenceschopnosti, dokud nadnárodní firmy platí třicetinu daní, to tedy znamená, že malé a střední podniky platí 30krát víc. Daňoví poplatníci v Evropě to je jenom ten, kdo platí stejně jako malá střední firma. Děkuji a teď procedura Catch the Eye, jenom prosím velice rychle, takže jenom málo příležitostí získat slovo, protože ve 12 hodin očekáváme návštěvu a projev pana estonského prezidenta. Pan Maletič jako první. Paní Maletič. Děkuji. Pane předsedo, Potřebujeme, potřebujeme balíček daňové transparentnosti. Důležitá je implementace toho balíčku. Členské státy by měly harmonizovat svá daňová pravidla. Tento balíček eh, má tři hlavní oblasti. Ta opatření musí být implementována, pokud se chceme vyhnout daňovým únikům. Za prvé, členské státy musí koordinovat své aktivity, pak musíme zlepšit daňovou efektivitu a musíme zlepšit výběr daní. Nechceme, členské, aby členské státy přišli s dalším daňovým břemenem pro ty firmy, které řádně platí. Mám tady otázku na pana Moskovisiho. Vy jste zavedl CCTB, ohlásil zavedení CCTB, tak se chci zeptat, jak eh, to hodláte efektivně zavést? Děkuji, pane předsedo. Evropská komise v rámci opatření komise se věnuje zdaňování. Jedná se tady o automatickou výměnu informací mezi daňovými zeměmi. Jde tady o boj proti daňovým únikům, který se týká mnoha zemí. Uh, Tax rulings a údaje o daních by měly být automaticky vyměňovány a tím by se mělo čelit únikům nadnárodních firm. Měl by být jednotný vyměřovací základ a nadnárodní firmy by nemohly využívat prostředků k snižování placení daní. Nadnárodní firmy teď ušetřili 100 miliony na daních. Povinná výměna informací ale nestačí. Všechny členské státy musí učinit opatření k tomu, aby nadnárodní firmy platily daně tam, kde provozují skutečně firm, aktivitu a kde vydělávají. Daňové ráje jako Lucembursko, Nizozemí a další se musí anulovat. Měli jsme skandál LuxLeaks a já jsem velice rád, pane komisaři, že jste tady. Honorable Flanagan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 Také bychom měli vidět, že tento, krok, tento balíček je krok dopředu, ale je důležité, jak se to bude implementovat. Členské státy tady budou hrát důležitou roli, protože důležitá je subsidiarita v daňové oblasti. Důležité je, aby se bojovalo s nespravedlivým zdaněním velké koncerny, by měli eh, přestat mít možnost vyhýbat se daním. Velice důležité jsou pro naši ekonomiku malé a střední podniky. Byly představeny ty čtyři pilíře, jsou opravdu důležité, mělo by se to realizovat a je důležité, abychom realizovali to, co zde bylo řečeno. Pan komisař by mě možná mohl naslouchat. Děkuji. Eh, pane, vážený pane komisaři, já. No- eh, když se podíváme na to, co dělá komise, eh, zatím postupuje velice pomalu. To, co se nám líbí, to, co navrhujete, je, že pakliže chcete zamezit daňovým unikům, s tím souhlasíme, ale v tomto, co děláte, je, e, že tady velice, velice zdrženlivě chcete pokračovat v politice G20. My vyžadujeme větší ambici, větší ctižádost. Chceme, aby tady docházelo k onomu country by country reportingu, abychom přesně věděli, jak vypadá vyměřovací základ, minimální platy a tak dále. Proto je důležité, aby jak komise, tak parlament se spojili, abychom přesvědčovali členské státy, ale proto potřebujeme větší ambice z vaší strany. Děkuji. A na pos- posledním řečníkem pan Grizogonos. Myslím, že je dobře, že Evropská komise chce bojovat proti vyhýbání se daním na úrovni nadnárodních společností. Eh, tato informace obsahuje velmi eh, důležité složky. Jedná se o rozsah tohoto problému a pak o opatření, jaká by v praxi se bojovalo proti těmto postupům, ale v praxi se zatím nic nestalo. Eh, v tom smyslu, aby daně byly placeny tam, kde dochází ke spotřebě, anebo kde se realizují zisky. Návrhy Evropské komise obsahují také návrhy které souvisí se směrnicí Eh, která bojuje proti těmto eh, vyhýbáním se daním, i když to bylo přijato už vlastně eh, na podzim. A víte, že směrnice potřebuje prakticky celý rok proto, aby docházelo k implementaci, takže tady je obrovské spoždění k tíži občanů a myslím si, že ve jménu fiskální stanace musíme postupovat mnohem výrazněji a je nutné tedy přijmout tato opatření nyní. Když dovolíte, já bych chtěl přivítat pana předsedu Junkera, který je zde mezi námi. A nyní dávám slovo našemu komisaři, panu Moskovisi, aby odpověděl. Vážení pane předsedo, vážení poslanci, já bych chtěl přivítat eh, to, tuto diskuzi. Prakticky 50 vystoupení, která hovořila do hloubky o důležitých bodech. Samozřejmě, že já respektuji různou citlivost, které tady existuje, ale myslím si, že je tady koncesus z hlediska pokračování naší společné akce boje proti eh, daňovým unikům. To je hlavní téma Eh, ostatně mm, ten plán byl přijat eh, z podnětu pana Junkera, kterého zde zdravím. Jde o to, abychom vytvořili spravedlivější a účinnější daňový systém v rámci Evropské unie a také na mezinárodní úrovni. Budeme dále spolupracovat na přizpůsobené fiskalitě, která by odpovídala 21. století, která podporuje také růst a zaměstnanost. Byla tady eh, zase eh, vystoupení, na které nemohu podrobně odpovědět. Mám tady tři eh, připomínky. Chtěl bych uklidnit ty, kteří jsou znepokojeni z hlediska dopadu tohoto balíčku na konkurenceschopnost evropských podniků. Ne, daňová spravedlnost, transparentnost daní není v protikladu s efektivitou konkurenceschopnosti. My jsme skutečně svědky globálního boje proti daňovým unikům a Evropská unie není osamocena v tomto boji proti agresivnímu plánování. Více než 100 soudů se zavázalo k tomu, že bude uplatňovat doporučení OECD, tak jak to bylo přijato v říjnu minulého roku na G20 v Antalii. Jde o to, abychom koordinovaně postupovali a jsem přesvědčen, že tato koordinace eh, zajistí větší právní jistotu našim podnikům, méně byrokracie a chtěl bych také zúraznit znovu, že bude eh, spravedlivější konkurenceschopnost. tento balíček je dobrý pro spravedlnost a je dobrý také pro investice. Tak, jak to řekli eh, mnozí eh, z vás, tady je moje poslední eh, připomínka, nyní je skutečně ten míček na hřiště členských států. Já mám důvěru v jejich dobrou vůli. Ne proto, že jsem naivní, ale proto, že si myslím, že je to velice konsensuální téma a že je tady silný tlak evropského a mezinárodní veřejného mínění. A tato dobrá vůle byla prokázána také rychlým přijetím za sedm měsíců směrnice ohledně automatických výměn. E, nechci vám skrývat, ani nemohu vám skrývat, že samozřejmě jednotka, která obsahuje 28 složek, je vždy výzvou. Co se mne týče, můžete se spolehnout na moji naprostou angažovanost a budu chtít toto dotáhnout dokonce na ECOFINu. Ale budu potřebovat vaši podporu. Řekl bych dokonce váš politický stálý tlak a také eh, váš reformující vzlet tak, aby bylo možné přesvědčit některé národní vlády a aby došlo k přechodu k činům. Takže spolehám se na vaši aktivní podporu, tak, aby došlo k rychlému pokroku. A další třetí připomínka. Mnoho vystoupení se soustředilo na reporting v rámci jednotlivých zemí a mnozí vystupující volali po zveřejňování. Já jsem vám řekl, že je to moje přání, není to retorika. Řekl jsem vám, jaká je moje osobní pozice a ta je upřímná. A musíme reagovat pragmaticky. Musíme říkat ano transparentnosti až k zveřejňování, ale za podmínky, že to nebude penalizovat investice a konkurenceschopnost. Musíme být realisty v tomto tématu. A o to se snaží komise. Takže v blízké budoucnosti bychom měli směřovat k výměnám mezi eh, zprávami. To bylo také doporučení OECD, my se k tomu také vrátíme později ještě během tohoto roku. A samozřejmě my jsme vyslechli parlament, vyslechli jsme tato stanoviska různého zaměření. A na závěr bych se odkázal na zajímavou diskusi, eh, kterou tady humorně připomenul pan Lambert ohledně způsobu, jakým francouzi přistupují k lásce nechci tady příliš tlačit jaksi eh, na pilu z hlediska této metafory, ale ty předběžné podmínky, to je vždy nezbytný faktor pro úspěšnost toho daného aktu. Eh, říkám, že eh, míra plodnosti ve Francii je nejvyšší tak v Evropě, takže myslím si, že ten přechod k činu u nás není takový problém. Ale je tady určité riziko. Láska a politika to není úplně totéž politické oblasti musíme postupovat rychle. A já jsem hovořil o tom, abychom k tomuto činu přistoupili společně. O to nám dnes šlo. Děkuji, pane komisaři Moskovici. Eh, rozprava